Vítám vás na této schůzi výboru Jury. Prvním bodem na pořadu jednání máme zprávu z jednání koordinátorů. Takže koordinátoři se rozhodli o následujícím. Potvrdili jména zpravodajů z předchozího období a přidělili další zprávy následujícím poslancům. Takže z osmého legislativního období vyrovnání eh, pohlaví mezi vedoucími pracovníky eh, Jackie Jones, informace o daních z příjmu Under Blanco, Jiří Pospíšil bude mít eh, zprávu týkající se práva rozhodného Koordinátoři se rozhodli, že se nevydají stanovisko k složkám kromě obecného rozpočtu pro Evropský soudní dvůr za rok 2018, s tím, že se bude rozhodovat na dalším setkání koordinátorů. Koordinátoři také schválili dopis předsedům výboru týkající se vyhodnocení potenciálních či možných střetů zájmu u dvou a kandidátů na komisaře, tak jako to vyžaduje jednací řád. Výbor nemůže tuto věc vyhodnotit podle tohoto dopisu, jelikož zatím těmto dvěma jmenovaným kandidátům nebylo přiděleno portfolio. Existence portfolia je jedním ze základních prvků tohoto vyhodnocení. Úřad pro duševní vlastnictví. Koordinátoři se rozhodli, že Jean-Marie Kavada eh, z 8. volebního období se bude účastnit eh, zasedání observatoře v roce 2019 a poskytne následně 20. září na plenárním zasedání této observatoře informace výboru Jury. Koordinátoři se dohodli, že požádají vedoucího eh, UPO eh, ke strategickému plánu a to 14. října 2019. A dále Guidelines Jury k sporům koordinátoři se rozhodli, že napíší petičnímu výboru dopis týkající se petice 660 z roku 2018 JCM za Španělskou asociaci hostitelských rodin a k dětem ve svěřené péči. Zástupci komise předloží nové priority týkající se politiky duševního vlastnictví a dále se rozhodli, že ve čtvrtek 19. září 2019 budeme mít mimořádné zasedání a že písemně vyřešíme slyšení u kandidátu na komisaře. Tolik tedy k rozhodnutím koordinátorů, kteří se sešli před touto schůzí. A tím se dostáváme k bodu 2, přijetí pořadu jednání. Pokud nemáte žádné připomínky, tak program považujeme za schválený. A chci vás informovat o tom, že první část naší schůze je uzavřená a od bodu 5 začneme vysílat po internetu. S tím ale, že máme pouze indikativní označení času, které se může měnit. Takže teď si uděláme dvouminutovou přestávku, ne, není ještě ne, dobrá. Máme tam ještě jeden bod, který je ve veřejném zasedání. Takže... Co se týče subsidiarity, tak tam nemáme nic, oznámení předsedkyně taky ne, takže se můžeme dostat hned k bodu 5, což je opatření Evropské unie po přistoupení k ženevskému aktu Lisabonské dohody o označení původu a zeměpisném označení. Budeme probírat korrigendum. Na základě toho, že parlament 16. dubna 2019 přijal text prvním znění a následně to eh, museli právní lingvisté zkontrolovat. Dostali jsme tedy korrigendum. Podle článku 241 jednacího řádu nyní výbor se bude zabývat návrhem korrigenda a pokud bude výbor spokojen, tak jej předloží plénu. Takže můžeme předložit toto korrigendum plénu? Zdá se, že nikdo se nehlásí, nikdo není proti, takže budu předpokládat, že prosím, pan Breton, já se omlouvám. Děkuji mnohokrát. Já jsem se podíval na toto korrigendum velmi podrobně. Ten text se velice liší od původního textu. Není to jenom nějaké malé, malé opravení. Třeba když se podíváme do původních ustanovení, tak je tam 18, předtím bylo 11, takže je to úplně přepsáno. A i když se dívám na obsah, tak mám pocit, že tam jsou poměrně zásadní obsahové rozdíly. Například v článku 6 Máme čtyři měsíce na eh, protest proti označení původu. Předtím tam byly dva měsíce podle článku pět původního textu. Je tam spousta, které bych vám mohl ocitovat. Takže jsem opravdu trochu překvapený, že eh, nám takto rychle dají na pořad jednání dokument a tak málo času na něj, který tak zcela zásadně odlišný. Prostě když se mluví o korigendu, tak z toho by mě vyplývaly maličké změny. Zatímco tady má pocit, že to opravdu bylo zcela přepsáno a že se byl zásadně změněn obsah. Takže musím říci, že tady mám jisté pochybnosti k tomuto postupu. Mně opravdu připadne, eh, že tady jsme úplně nesehráli svou roli. Dobrá, má ještě někdo nějaký problém s tímto textem? Děkuji mnohokrát. Já, já mám za to, že když se dokument přeskoumává pouze z jazykového hlediska, v tom smyslu, že nějaké slovo by mohlo dělat právní problém, tak to neznamená, že se ten text musí úplně přepsat. Já jsem se také na ten text podíval a vnímám to také tak, že tento text byl zásadně rozšířen a i já bych tedy vyjádřil té obavy z tohoto nového textu. A byl bych rád, aby mě služby příslušné potvrdili, že korrigendum právníků lingvistů by mělo znamenat pouze opravdu eh, docizelování textu a nikoli změnu jeho obsahu. Okay, so we have had two concerns expressed now. Dobrá, takže dva poslanci vyjádřili připomínku v tom smyslu, že se tento text zásadně liší od originálu. Takže máme buď možnost následující, že budeme pokračovat s tím, že ostatní tento pocit nemají, anebo to můžeme přenést na další schůzi a řádněji se tímto textem zabývat. Tak nevím, jestli se k tomu chce někdo vyjádřit tak či onak, ale v každém případě to posíláme na plénum, takže bude existovat další příležitost k rozpravě. Dobrá, tak pan Volken, prosím. Děkuji mnohokrát. Já bych navrhnul, abychom to posunuli dále dnes. Mám pocit, že korrigendum se drží duchu té nakonec dosažené dohody, proto jsem se nevyjadřoval proti a tento návrh bych dnes neodmítal. Má prosím někdo ještě na to návrh? Takže vyslechli jsme si názor jeden i opačný, takže asi budeme muset hlasovat, jestli eh, to přenést na plénum anebo na další zasedání tohoto výboru. Budeme tedy hlasovat o schválení korigenda a budeme hlasovat elektronicky.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 Okay, if there's one question, we will... Takže máme otázku, takže zrušíme to hlasování a potom budeme hlasovat ještě jednou. Ta vaše otázka. Já jsem chtěl vědět naopak, na co se ptáte vy. Jestli tedy to, že to přesuneme na plénum, anebo to posuneme na další jednání tohoto výboru. Teď se hlasuje o tom, jestli schválit korigendum a v tom případě by šlo na plénum. Takže pokud chcete, aby to šlo na plénum, tak plus. A znova tedy zahajuji toto hlasování. Okay, we'll now close the vote. Uzavíráme hlasování. Okay, we have the... Takže korigendum bude přesunuto na plénum. Okay, we will now move forward. Um, I think... Dobrá, takže teď myslím, budeme mít ne- začátek neveřejného zasedání, takže proto potřebujeme dvouminutovou technickou přestávku.